Uh, so good morning, everybody. Uh, could we um, uh, could we take our places and start um, the second session of the Internal Market Committee? Tak já vás tady vítám na zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. A mezi hosty dnes máme delegaci personálu eh, z, Evropské, pardon, z Tureckého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A eh, pracovníci tohoto úřadu se tedy chtějí seznámit eh, s evropskými zákony v této oblasti. Já vás tedy srdečně vítám, i když my se nebudeme přímo bavit o hospodářské soutěži, případně legislativě v této oblasti. Určitě tady budeme mít alespoň stanovisko pana Pusoje o tom, jak se tato legislativa u nás aplikuje. Eh, my eh, dnes eh, absolvujeme mimo jiné také speciální prezentaci studii o tom, jak reklama ovlivňuje rozhodování spotřebitelů. Eh, to nastane zhruba kolem 11. hodiny. A než dám slovo panu Busojovi, eh, chci ještě říci, že dnes dopoledne jsme hovořili na koordinátorech, zejména o strategických rozhodnutích a o formálních rozhodnutích. Chtěl bych vám ještě říci, že tento výbor, kromě ještě dnešního dopoledne a odpoledne, se odehruje, odehraje 2. září, což bude čtvrtek, od 10. hodiny a e, budeme schvalovat zprávu paní Rühle o rozpočtu a e, stanovisko pana kam, profesora Kampuse. Bude, potom bude následovat e, uzavřené zasedání o spotřebitelských právech. Tak a nyní, pokud přistoupíme k sedmému bodu, to je 26. výroční zpráva o monitorování a aplikaci evropského, eh, evropské legislativy. Bude to naše stanoviska. Eh, Seznámí nám s tím pan Busoj a eh, poté dojde na vaše stanoviska. Myslím, že je tady paní Rapty, paní Rühle nikoho dal, dalšího ze zpravodajů či stínových zpravodajů nevidím. Možná, že EPP eh, e ještě někoho pověří. Takže Kristian Buzoj. Děkuji, pane předsedo. 26. Eh, výroční zpráva eh, nás velice zajímá, poněvadž mnoho problémů, které se týkají společného trhu, má původ v tom, že aplikace evropského práva se zdržuje. Jde o to, aby naši občany, občané měli plný užitek se společného trhu. Ve zprávě o eh, obnově eh, společného trhu profesor Mario Monti správně Eh, zdůraznil, že je třeba posílit implementaci evropského práva. A já si myslím, že my bychom měli udělat všechno, co je v našich silách, abychom zlepšili implementaci a aplikaci uplatňování evropského práva. Samozřejmě, že já mám pouze omezený rozsah textu na toto stanovisko Eh, mnozí už poslali pozměňovací návrhy a já samozřejmě budu vítat eh, další pozměňovací návrhy, návrhy od stínových zpravodajů a dalších kolegů. Já samozřejmě musím začít tím, eh, že se podíváme na to, čeho bylo dosaženo. Máme za sebou 15 řízení za pozdní naplňování evropského práva. Nevím, jestli je to dobře nebo špatné, ale je pravda, že těch směrnic k transpozici národního práva bylo v poslední době méně než třeba v roce 2007. My jsme hovořili o oblasti eh, služeb, hovořili jsme o implementaci eh, směrnice o službách, dále jsme se zabývali eh, směrnicemi o uznávání Eh, dokladu a eh, v dalších oblastech, čili opět šlo eh, ve všech oblastech o pozdní implementaci v členských zemích. Pozitivní je to, jak se mění postoje v členských zemích. České země to berou nyní vážněji než dříve a bere se v úvahu to, že pokud neuplatníme eh, evropské právo včas nebo správně, tak to znamená, že obíráme občany o práva. Já ovšem nechci vinit pouze členské země, oni nejsou ti jedinými, kdo nese zodpovědnost. Je to náš společný závazek. Také evropské instituce by měly usilovat o kvalitnější legislativu, tak aby nedocházelo k chybám eh, v její uplatňování. To by mohlo pomoci. Také bychom měli posilovat spolupráci mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními, Eh, v duchu plného využití ustanovení Lisabonské smlouvy. My eh, dnes, tedy letos na podzim spolu s Evropskou komisí a s radou eh, budeme debatovat eh, o těchto problémech a budeme mít tedy eh, příležitost eh, zahrnout více národní parlamenty. Dál mě zajímala otázka synergie mezi službami na společném trhu, čili máme tady projekty, jako je Solvit a další. A je to velice důležité, poněvadž je třeba, aby občané věděli, jaké mají práva na společném trhu a aby je byli eh, schopni sami eh, vyžadovat. Eh, tolik několik bodů a já si rád vyzhnu vaše stanoviska k těmto důležitým bodům. Toto stanovisko je de facto určeno k hlasování 13. září. Já bych tady prosil, abychom se s stínovými zpravodaji eh, setkali dnes odpoledne, abychom se pobavili o podrobnostech. Chci poděkovat panu Rosetovi a sekretariátu za odvedenou práci a velice se těším na stanoviska stínových zpravodajů. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Busoje. Tak, eh, nyní se obracím na stínového zpravodaje, zda by se chtěl eh, vyjádřit. Dobře, takže nejdříve dám slovo paní Rapty za socialistickou skupinu a pak tady mám ještě tři další jména. Přes ještě někdo další promluvit? Zatím ne, takže paní Rapty. Děkuji. Um, já jsem sledovala tuto práci již eh, na předchozích zprávách a to, co je pro nás veli, velmi užitečné, je ta eh, komplexní dokumentace a to, co nám bylo předloženo, představuje dobrý základ pro diskuzi. Je tu celá řada eh, věcí, které je potřeba zdůraznit. Mechanismy na kontrolu uplatňování evropského práva ty právní normy, které nebyly ještě dostatečně uplatněny, jako je například eh, ten systém zájemného hodnocení u služeb. To jsou věci, které musí být ještě posouzeny. A na základě toho pak uvidíme, jestli bychom s těmito mechanizmy měli dál pracovat. Hodnocení těch existujících mechanismů je velice důležité, protože prostřednictvím toho se ujistíme, že to nejsou normy, které jen tak existují sami pro sebe, ale že jsou tu proto, aby pomáhali občanům, aby zvyšovali účinnost. Nejde o to vytvářet více byrokracie, více administrativy. A pokud jde o ty mechanismy, které již vedly k nějakým pozitivním výsledkům, třeba ty pilotní systémy, musíme se podívat na to, jestli ve všech členských státech funguje, fungují. Eh, a souhra mezi národními, administra- národními zprávami a také regionální a místní úrovní, to všechny je velice důležité. Měli bychom nastavit určitý mechanismus eh, občanský, spotřebitelský, který by se zabýval získáváním očkodnění, řešením stížností, aby existovala určitá eh, soudržnost eh, a něco, co by ukázalo, že Evropská unie stojí na straně občanů. To znamená, nám jde o to, aby lidé, kteří se dopouští nějakého škodlivého chování, něco, co eh, brání hladkému fungování eh, vnitřního trhu, aby eh, na ně byly uplatněny postihy. Komise by neměla váhat v tom, aby řešila případy stížností. Já jsem shodou okolností řeckou občankou a Řecko je země, která příliš nepokročila této oblasti implementace evropského práva. Čili jistě chápete, že pro mě je to osobně velmi důležité. Chci zdůraznit, že bychom opravdu neměli váhat při uvalování postihu, pokud v případě, kde dojde k porušení. Evropský parlament může, ba přímo musí vynakládat tlak na komisi, sledovat implementaci evropského práva v členských státech a v případě potřeby podporovat uvalování sankcí. Nebudu teď hovořit o pozměňovacích návrzích. Některé z nich jsou velmi zajímavé a velmi kvalitní. Dalo by se k tomu říci několik věcí, ale bylo by lepší o tom to nechat na pět hodin, jak jsme si to naplánovali. V rámci příprav zářijového zasedání. Ne, je to 5. září, nikoli v 5 hodin. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji, paní Rapti. Kdo... First let me... Uh, Děkuji, já se omlouvám za pozdní příchod, ale byl jsem na jiném výboru, kde jsem kde zastupuji koordinátora za EPP, měli jsme tam belgické předsednictví. Já vám chci poblahopřát ke skvěle odvedené práci. V zásadě můžeme tuto zprávu pochválit, toto stanovisko, protože řeší všechny podstatné body týkající se monitorování a uplatňování evropského práva z perspektivy našeho výboru. A bylo to stručné a věcné. Zvláště v tom, jak se toto stanovisko zaměřuje na celkovou mechaniku institučního dialogu a tak dále. Jediný problém mám s některými pozměňovacími návrhy. A to, zvláště ty, které jsou více ke konci, zacházejí příliš do hloubky té tématiky. My se snažíme schrnout postoj tohoto výboru a někdy to může být kontroverzní k otázkám, jako je udělování veřejných zakázek nebo vzájemné uznávání profesních kvalifikací. A v návrhu zprávě v některých pozměňovacích návrzích, které jsou skvělé mimochodem, v podstatě posuzujeme eh, zprávu, posuzujeme ji z hlediska její hodnotnosti. Já nevím, jestli bychom měli zabíhat až tak daleko to je jediná otázka. Samozřejmě jsem otevřen tomuto prodiskutovat, ale e, celkově bych rád konstatoval, že to jde správným směrem, že můžeme dospět k e, velmi silnému kompromisu a že to opravdu reprezentuje názor tohoto výboru na prosazování legislativy, evropské legislativy, kterou již máme. Paní Rule? I Já bych chtěla poděkovat zpravodaji, neboť zpráva je velice dobrá. Chci zdůraznit to, co píše v bodu 3. To je otázka tabulek schody. S tím máme často problémy. Nyní například u měřících přístrojů, že rada s těmito tabulkami nechce souhlasit. Já však to považuji za důležité a plně to podporuji. Bod číslo 5, tady mám připomínku. Otázka vzájemného přeskoumávání, přeskušování vyšetřování je dobrá, ale v praxi dostáváme informace, že toto vede k byrokratickým problémům. Je třeba také nastavit hranice. Je třeba, aby by řády hřbitovů byly po celé Evropě stejné a musí to také odsouhlasovat komise a nebo také pořádek či řád pro veřejné osvětlení. Tady jde opravdu o stanovení hranic, jinak se udusíme v byrokracii. Například u sdělení, to by byla u komise a potom se to týká také dalších orgánů. My bychom měli pětku zachovat, dělat, ale je třeba zde stanovit limity, aby toto nevedlo k příliš velkému zatížení a abychom nedosáhli opaku toho, čeho chceme dosáhnout. Bod 8 je také důležitý, to je otázka posílení parlamentu. Tady bych také chtěla zohlednit naši roli eh, jako výboru v otázce transpozice práva a implementace předpisů. Já bych řekla, že toto jsme udělali také u vzájemném uznávání kvalifikací, u také e, veřejných výběrových řízení a nyní toto také začínáme u směrnici u, o službách. A tady tak také toto souvisí samozřejmě s předpisy, které jsou pak prováděcí. A já bych v této souvislosti ještě chtěla také apelovat na komisi. A sice, než se zahájí stížnosti, tak by třeba se měly zvážit určitá nápravná opatření nebo například v určitých oblastech nižší orgány nemají příslušné prováděcí nařízení. A jestliže se hned zahájí eh, stížnost, potom se docílí přesného opachu než čeho jsme chtěli dosáhnout, pan Majer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem toho názoru, že zpravodaj zde prezentoval velice rozumné názory. Já zde chci eh, především zdůraznit otázku implementace evropského práva a toto se týká především informování občanů. A to se týká také například malých pohledávek. E, to jsou bagatelní pohledávky do 200 euro. Tady máme vlastní evropský postup a ten nikdo nezná. Tento postup je v platnosti již rok, ale nikdo ho nezná. Ani soudy, které by měly mít příslušné formuláře k dispozici, ale nemají je, neznají to ani advokáti, tento předpis, i když nyní uh, máme možnost toto skvěle aplikovat a to by také byl e, dobrý nástroj, nástroj jak chránit pasažéry letecké cestující. To se týká například také přerušení leteckého provozu kvůli výbuchu smlouvy a jaké, jaká práva mají cestující. A já jsem dostal konkrétní e, dotaz z Německa. Jeden německý cestující požaduje vyžaduje 200 euro od letecké nimzozemské společnosti. A nyní advokát eh, říká, já se nevyznám v nizozemském právu a E, dá to nizozemskému advokátovi a nizozemský advokát řekne, stojí to u mě tolik a tolik. Ale my máme přece evropský postup a tento člověk by mohl žalovat přímo u svého prvoinstačního soudu v Německu, protože tam tento, e, tato implementace práv také platí. Ale to znamená, chci ještě jednou říci, my máme procesní nástroje ale obyvatelstvo a příslušné odborníci nejsou informováni. A protože toto nikdo nezná v žádném z členských států a proto musíme vyzvat komisi, aby dobře informovala členské státy. Práva cestujících to je skvělá věc, ale jejich implementace ta tady chybí. A proto zdůrazňuji tento bod, je třeba o něm hodně hovořit a velice ho zdůrazňovat. Děkuji. Děkuji. Několik připomínek z mé strany, protože stínový zpravodaj tady není. Já si myslím, že pro náš výbor je mimořádně toto důležité, protože poprvé zpracováváme stanovisko k implementaci práva a je to mimořádně důležité, protože aspekty směrnice o službách jsou také uvedeny ve zprávě komise. A proto si myslím, že zpravodaj měl pravdu, když se zaměřil na detaily. Panu Traskovskému se to nelíbilo, ale já si myslím, že tato zpráva je velice obsažná a tak také eh, se tady uvádí scoreboard pro společný trh jako jeden z monitorovacích nástrojů. A my možná bychom toto také chtěli zařadit do závěrečné zprávy a toto souvisí s tím, že deficit v transpozici již není tak velký. To znamená, že daleko důležitější je to, o čem hovořil pan Majer, to je praktický dopad legislativy přímo v terénu. E, členské státy sice nám vykazují transpozici práva, ale jestliže o transpozici práva nikdo neví a také občané e, určitá práva nevyužívají, tak jsme toho mnoho nedosáhli. Takže si myslím, že rozpor mezi e, transpozicí formální a praktickou je velice velký. A proto si také myslím, že určité nástroje jako peer review jsou velice dobré, protože členské státy potom o tom musí hovořit mezi sebou. Dopady transpozice se týkají jednotlivých ministerstev v jednotlivých členských státech. A také komise musí dbát na to, aby existovaly nástroje na prosazování práva, aby také vznikaly příslušné eh, orgány pro informovanost občanů a tak dále. Ale my jako poslanci bychom se na toto také měli zaměřit. Já si myslím, že poslanci v národních parlamentech se musí také zabývají, zabývat implementací evropských norem. Jestli, když jsme měli setkání o e, e, směrnici o službách, tak národní poslanci toto příliš nepodporovali, protože nám také řekli, že se nemohli na transpozici e, směrnice přímo podílet. A já si myslím, že bychom měli více s národními parlamenty hovořit. Já si myslím, že tato práce je velice vítaná a děkuji vám za ní. Já nevím, zda je zastoupena komise. Máme tady zástupce komise. Je tady zástupce komise, ano? Kristiane, chceš ukončit tuto diskuzi a já posléze potvrdím potom hlasovací pořádek. Eh, le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru eh, aprecierile pe care le-au făcut la adresa acestei... Děkuji. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům za to, co bylo řečeno k tomuto návrhu stanoviska. Pochopitelně je tam celá řada věcí, které se ještě dají zlepšit. Jsme omezeni celkovým počtem znaků, které jsou povoleny pro hm, takovéto stanovisko. Některé věci se tam dostanou v podobě pozměňovacích návrhů, některé již byly zaslány stínovým zpravodajům a v některých případech ještě čekám na podněty. Souhlasím s paní Rapty v tom, že nemusíme nutně vyžadovat postihy, sankce proti těm, kdo nebudou implementovat pravidla vnitřního trhu. Musíme najít určitou neutrálnější terminologii, neutrálnější znění v některých, u některých otázek. A kdekoliv jsem se k něčemu vyjádřil, tak jsem se snažil, aby to bylo založeno na eh, kompromisu, aby to bylo přijatelné pro všechny. Osobně soudím, že bychom měli mít více nařízení než směrnic v evropském právu. Vím, že tento názor nezdílí všichni kolegové a proto jsem tam tento názor nezačlenil. Protože samozřejmě si přeji, aby stanovisko se setkalo s podporou všech frakcí. Paní Ryle, ano, celá řada problémů vyplývá z toho, jak jsme původně, z našeho původního hlasování o směrnici, musíme se vynasnažit, aby tam nebyl žádný prostor pro různé interpretace a aby to bylo jednoduše interpretovatelné. To, to tež se e, týká i těch tabulek srovnávacích. Měli bychom tam mít odkaz na praktický dopad transponovaných nástrojů a zásadně pochopitelně i uplatňování těchto norem. Protože často evropští občané nemohou těžit z evropského práva, protože prostě nevědí, že existuje. Jak víte, hlasovat se bude v září 13. ve 4 hodiny odpoledne. Podíváme se na pozměňovací návrhy a budeme hlasovat na, v rámci výboru. Děkuji vám. Děkuji. Pane Buzoj. Bude to nepochybně důležitá, důležitý bod. Bude potřeba hájit pozměňovací návrhy v rámci eh, výboru pro právní otázky. Nyní přejdeme dál poslednímu vodu dnešního dopoledního zasedání. Natýká týká se to zprávy paní Žuva, kterou mezi námi vítám jak už to paní zpravodajku, je to zpráva vlastní iniciativy o dopadu reklamy na chování spotřebitelů. A zprávy z vlastní iniciativy, to jsou nástroje, které používáme, abychom na některá témata upozornili. A můžeme je také podpořit prostřednictvím expertních studií, což je, my tady, my tady takovou studii uslyšíme, je to nástroj, který bychom mohli využívat více. Takže, pan Žuvan. Tu zprávu postupně rozpracovává, jak se s tím, jak se blíží podzim, kde o tom budeme hlasovat. A teď tady máme výsledky dvou studií, které podporují tuto zprávu o aktuální situaci v oblasti zavádějící a klamavé reklamy, zejména na internetu. To je něco, co nás zajímá, protože pokud jde o nekalé e, praktiky, směrnice o nekalých e, reklamních praktikách, tak to je něco, co spadá do našeho rozsahu působnosti. Chci se zeptat e, pana zpravodaje, jestli chce uvést ty studie, nebo jestli se pustíme rovnou do prezentací a vy si vezmete slovo až poté. Dobrá, takže se obracím na naše experty, tady po mé levici, profesora, profesorka doktorka Favelová z Berlínské univerzity. Vím, že jste již navštívila Evropský parlament. Vítám vás a také má, uslyšíme něco od vašeho spolupracovníka, pan Jan Kábol, emeritní profesor práva na univerzitě v Amsterdamu a Frank Aleveld, který je spoluzakladatelem a ředitelem Semi Consulting, který bude celkově jako zodpovídat za koordinaci této studie. Vím, že máte rozsáhlé zkušenosti s různými studiemi pro DG Sanko a také Evropský parlament. Vítám vás všechny tři. A již máme prezentaci, která se tady promítá, takže já chci nejprve vyzvat paní profesorku Augenhofer, aby přednesla svou část. Děkuji. Já vám děkuji za pozvání k prezentaci některých klíčových výsledků našeho dokumentu. Eh, bude to o stavu implementace ustanovení o eh, reklamě a nekalých komerčních praktikách a dále zavádějící eh, reklama na internetu. My jsme vycházeli z interview, z našeho vlastního průzkumu, ve šesti členských zemích. Eh, struktura prezentace bude následující. Budeme vycházet z UCPD, dále tři hlavní záležitosti. Eh, těmi se budeme zabývat potom stav implementace, problémy uplatňování a vynucování a role eh, autoregulačních orgánů. Každým tématem se budeme zabývat eh, nejdříve eh, obecněji a poté se zaměříme na zavádějící internetovou reklamu. UCBD byla schválena v květnu 2005 a termín pro implementaci Ano, takže 2005 květnu a implementace byla předpokládána do 12. června 2007. A do 12. Eh, prosince 2007 už mělo být všechno plně uplatněno. Nicméně některé členské země, včetně třeba Velké Británie, Německa a dalších, mají spoždění. Eh, dnes už eh, UCBD je implementována všude. E, cílem je plná harmonizace legislativy o nekalých komerčních praktikách, e, takových praktikách, které poškozují spotřebitele, jejich ekonomické zámky, e, zájmy a to se týká také vytváření bariér, které jsou nepříznivé pro podniky. A to jsou definice, které eh, zavádějí eh, velk, významné eh, restrikce. Čili skutečně máme tady omezení pouze na takové praktiky, které poškozují ekonomické zájmy spotřebitelů, ale nehovoří se tady o komerčních praktikách, které jsou z etické stránky a dále komerčních vztazích mezi podniky. Pod členské země tedy se musí, tedy ty, které přijali eh, tuto eh, úpravu, eh, se nemohou už řídit jinými, eventuálně i přísnějšími úpravami. Kromě těchto restrikcí Ovšem je možné, aby ti, kteří byli poškozeni nekalými obchodními praktikami, aby se odvolávali na jiné zákony, třeba národní smluvní právo nebo legislativu týkající se produktů. UCPD obsahuje velkou, velké obecné ustanovení, to je článek 5, dvě menší obecná ustanovení a přílohu číslo 1 blacklist. ty dvě eh, menší obecná ustanovení eh, zakazují eh, zavádějící a agresivní komerční praktiky. To znamená, že tento zákon je jakousi záchranou sítí a týká se ovšem toho, co je v příloze 1. Při implementaci tohoto předpisu členské země musí eh, odpovědět na dvě důležité otázky, to znamená kde a jak implementovat a uplatňovat. Eh, možnosti jsou široké. Některé členské země implementovaly eh, UCPD do stávajících svých kodexů a do svých například eh, zákonníků o spotřebitelských zákonech, do občanského zákonníku, případně do nařízení eh, nebo rozhodnutí vlády. Jak už jsem řekla, eh, týká se to pouze obchodní praktik B2C, to znamená podnik a spotřebitele. A v mnohých českých zemích se to uplatňuje skutečně jenom v této zúžené podobě. Například ve Francii UCPT je součástí zákoníku tedy spotřebitelského zákoníku. Eh, nicméně ustanovení, které se týkají inzerce, se týkají také obchodování B2B. A nyní se tedy zaměřme na zavádějící reklamu na internetu. I toto se řeší v UCPD, to je článek 2. Eh, A týká se to Eh, zanedbání eh, zavádějícího jednání a máme zde také obecnou, obecné ustanovení, například také nedodání eh, produktů spotřebiteli. Zavádějící reklama může být kvalifikována jako zavádějící akt, zavádějící opomenutí, anebo to může spadat pod článek 5 obecné ustanovení. Navíc v článce 1 e, jsou vyjmenovány e, je celkem vyjmenováno 23 různých praktik, e, které, na které je možno se odvolávat. UCPD zakazuje lživou reklamu a také pravdivou, leč zavádějící reklamu, a také další formy zavádějící reklamy. Nicméně internet ovšem eh, umožňuje nové a poměrně proměrné marketingové praktiky a vstup nových hráčů. Čili eh, bylo by třeba provést studii, která by studovala eh, nové vývoje ve všech směrech, případně nové dopady. Otázka je, jestli UCPD bude dostatečně flexibilní, aby toto postihla v celé šíři. E, zdá se ovšem, že UCPD si vede dobře. E, například e, jsou zde i zvláštnosti, třeba zavádějící reklama musí musí splňovat stejná pravidla eh, jako řádná reklama. A jestliže je, týká se to stejně zboží, ať už je vystaveno eh, na internetu, nebo jestli se inzeruje v novinách a podobně. Máme zde tři kategorie zavádějící internetové reklamy. Eh, podle příslušných agentur, není možné vysledovat žádný jasný trend, pokud se týče eh, zavádějící reklamy. Eh, nicméně narůstá objem skryté reklamy. Eh, jde zde jakési sdělení, ze kterého nevyplývá, že jde o komerční sdělení. Například se, jsou zde jakési posudky na produkty a zdá se, jako kdyby zde spotřebitelé stělovali své zkušenosti. Nicméně eh, v této oblasti neexistují zatím žádné soudní výroky. Problémem je v tom, že tento typ reklamy se velice těžko rozpoznává. A i když třeba takové eh, posouzení taková recenze produktu je eh, podezřelá, velice těžko se dokazuje, že jde o skrytou reklamu. Další možností jsou eh, pozvánky na eh, photoshooting, což je také skrytá reklama. Spotřebitelům, zejména mladým, je dáváno najevo, že byli vybráni například, protože dobře vypadají, a potom jsou tady pozváni na fotoshooting, který ovšem musí zaplatit. Další formou zavádějící reklamy na internetu je, eh, jsou, je uplatňování eh, kvalitní, kvalitativních značek, kvalitativní označení. Eh, Je to případ, kdy značka kvality je používána firmou, která ve skutečnosti nemá eh, toto kvalitativní hodnocení. Například místo čtyř hvězdiček, které skutečně má, uvádí, že produkt má pět hvězdiček. Nebo se eh, využívají testy nebo argumentuje se testy, které de facto už jsou zastaralé. Třetí skupina to je skupina, kde podniky vytvářejí, eh, využívají jakési značky kvality, které budí dojem, že jde o speciální eh, značky kvality, které jdou nad rámec eh, právních požadavků, což tomu ve skutečnosti není. Eh, takovým příkladem je, že například podnik využije eh, sám eh, vlastní značku kvality, ve které tvrdí, že toto je daleko lepší než všechny ostatní produkty na trhu. Zdá se, že Nejrozšířenějším eh, zavádějícími informacemi jsou nesprávné informace o ceně. A tady máme opět tři skupiny. První skupina to jsou případy, kdy se cena uváděna na internetu, eh, kdy je jednoduše a prostě zavádějící, poněvadž neukazuje správnou částku, kterou spotřebitelem, spotřebitel musí zaplatit. O dalších eh, poplacích se spotřebitel dozvíte prvé tehdy, když klikne na knoflík. To se týká třeba cen letenek nebo eh, mobilního telefonování, eh, poněvadž inzerátů se objevují pouze určité prvky, určité části ceny. Druhá část, druhý způsob, to jsou produkty, které jsou údajně zadarmo nebo gratis. Například nabízí se služba například stahování hudby nebo zasílání horoskopů a SMS a na internetu jsou prezentovány jako bezplatné. Nicméně spotřebitel musí vyplnit určité osobní informace tak, aby tuto službu mohl dostávat. A teprve po eh, zalogování a po potvrzení, že si přejí eh, využívat této služby, je informován o tom, že jde o kontrakt na trvalé poskytování služby a že za to je nutno platit určité poplatky. Bohužel tedy eh, toto se dozví až poté, co dal k dispozici svá osobní data a o tom zbytku, co je pro něj nepříznivý, se dozví pouze eh, v eh, textu malým písmem. Eh, v případě, že by nechtěl dále platit, pak je kontaktován právníkem a je z něho skutečně vynucováno, aby zaplatil. No a poslední skupina, ta se týká cenových srovnání. Eh, především toto srovnávání může eh, obsahovat zavádějící informace. Eh, například, že ten produkt nikdy není, nelze, koup, nelze koupit za inzerovanou cenu. A z toho ze stránek se de facto člověk nedozví, na základě čeho se ceny porovnávají. Eh, to není v pořádku, poněvadž eh, je třeba všechna porovnání založit na eh, důkazech a informacích. Například, pokud by se tímto způsobem nabízel nebo porovnávaly se smlouvy na mobilní telefony, pak by skutečně měly být uvedeny všechny závažné informace, včetně trvání kontraktu a tak dále. No a nyní k problematice eh, uplatňování a vynucování UCPG. Existuje, a na tom se shodují eh, všichni, kteří jsme se dotazovali, právní nejistota eh, a zároveň je zde důkazní břemeno. A je to dáno tím, že v obecných ustanoveních UCPD se využívají nebo používají nejasné termíny. Dále také černá listina se eh, prokázala jako méně úspěšná, než se, než se očekávalo. A problém je také eh, s požadavky eh, v příloze 1, pokud se týče požadavků na Eh, agresivní praxe. Eh, také nejistota vybývá z článku 7. A také je zde problematika eh, morálních, morálního aspektu těchto praktik a to se dostatečně neřeší poněvadž eh, standardy nejsou zcela kodifikovány a mohou být různé v různých členských zemích. Eh, eh, navíc národní soudy toto mohou posuzovat také různým způsobem. Takže co s tím? Evropská komise Eh, vydala určité pokyny a také někteří eh, významní hráči mají určité eh, pokyny. Tyto pokyny, či orientační pokyny, se vydávají také na národní úrovni a těchto by bylo možno využít k inovace Evropské unii. Možná by bylo dobré zavést oficiální databázi, která by byla k dispozici mimo jiné také v angličtině a zdá se, že toto by byl důležitý prvek eh, pro jednotné uplatňování této směrnice. Dále vydávání dalších eh, pokynů, které by interpretovaly E, e, UCPD. To je věc, kterou by komise měla zvážit, jinak se nepodaří dosáhnout unifikace, e, dokud nebudeme mít k dispozici dostatek precedenčních rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ustanovení o plné harmonizaci žádá, aby členské země svou legislativu upravili jednotným způsobem. Eh, týká se to nejenom implementace této směrnice, ale také úpravy stávající vnitrostátní legislativy, která může být v rozporu UCPD. Dosud Evropský soudní dvůr se zabýval třemi předběžnými případy, eh, kdy se eh, bylo tedy podezření z toho, že členské země nedostatečně implementovaly tuto směrnici. Jde tady zejména o to, eh, aby eh, národní ustanovení, která jsou proti kombinovaným nabídkám, eh, zda to národní ustanovení jsou nebo nejsou v souladu s touto směrnicí a zároveň jde také o interpretaci přílohy 1. Jde skutečně o posouzení o to, kdy je která praktika eh, kvalifikovatelná jako přípustná či nepřípustná. A samozřejmě eh, ještě jednou opakuji, že je třeba upravit vnitrostátně legislativu která je v rozporu s, tím, s touto směrnicí. Máme se ustanovení, eh, které se týká eh, periodických inzerátů vtištěných mezích, médiích a Eh, rakouská vláda například argumentovala takto, že tento zákon, který platí v Rakousku, eh, je eh, také v souladu s úsilím o diverzitu tisku a ochrany menších spotřebitelů. Nicméně no, ochrana spotřebitelů před nekalými praktikami by mohla také chránit podniky, které si počínají etickým způsobem. E, problém je také v tom, že členské země nemohou mít přísnější e, pravidla ve vnitrostátní legislativě, poněvadž by došlo k poškození konkurence. Nicméně v tomto případě bude možné, aby v Rakousku nadále se toto uplatňovalo ve stazi B2B, poněvadž toto neřeší směrnice UCPD. Tam skutečně je možná také přísnější vnitrostátní úprava. To je jenom takový příklad, eh, jaké potíže mohou vyvstat, pokud se členské země snaží implementovat plně harmonizovanou směrnici. Tady se hovoří v článku 3 odstavec 2, že tato směrnice není na úkor smluvního práva. A pak zde máme ještě článek 3.1. Nicméně argumentuje se, že UCPD bude mít určitou, určitý vliv na domácí smluvní právo, zejména pokud se týče předkontraktační povinnosti. Eh, zejména se to týká o něch zavádějících eh, nedostatků. A to je záležitost, která je nová pro nejedno vnitrostátní, nejednu vnitrostátní úpravu. Nesplnění informačních povinností podle DCFR, tak to je další problematický bod. A nyní vynucování UCPD. Pokud se týče vynucování, článek 11 e ponechává poměrně velké manevrovací pole pro členské země. A e, tady máme skutečně velký, velký rozptyl. Někde eh, je toto zapracováno do občanského zákonníku, někde do obchodního zákonníku a tak dále. Dále eh, otázka, kdy se může spotřebitel bránit, eh, tato je také řešena jinými způsoby. Je zde možná, je zde například Eh, možná úprava, kdy se člověk může odvolat k soudu, ale nemusí. Eh, například podle irské úpravy eh, se mohou spotřebitelé bránit individuálně. Podobně je to také v Polsku. Tam se může obrátit na formou občanského soudního řízení. A právě tato různost úprav která zde existuje, eh, bude na překážku v přeshraničních případech, poněvadž eh, spotřebitelé pak eh, mohou těžko hledat, která úprava no jaká úprava pro ně platí. Podle zprávy Evropské komise Příslušné nařízení vede k lepší efektivitě vynucování eh, těchto práv v přeshraničně, ovšem pořád zde máme eh, určité problémy. Problémem je zejména identifikovat firmu, která porušuje UCPD. Eh, speciální problémy ve vynucování jsou tzv. rogue traders, což jsou tedy obchodníci se službami, které jsou deklarovány jako zdarma, ovšem zdarma zdaleko nejsou. Eh, mnoho případů bylo nahlášeno eh, německým svazem na ochranu spotřebitelů. Eh, existují sice sankce, ovšem v praxi se projevují jako nedostatečné a nemají dostatečný odrazovací účinek. Eh, není problém se sankcím vyhnout tím, že uzavřete stávající internetové stránky a otevřete si nové. Možná, že teoreticky by pomohlo uplatnění eh, trestního práva, ovšem eh, zatím eh, je to problematické. Dále, pokud se týče autoregulace, podle článku 10 UCPD vztah mezi autoregulací a vynucováním je kombinovaný systém a obě koleje musí koexistovat. Členské země eh, mohou připustit autoregulaci v obchodních praktikách a UCPD se odvolává na etický kodex, a to na několika místech, ale zároveň také na zákazy zavádějících eh, praktik. Nicméně podle podostavce 2 je odpovědností členské země, aby rozhodla, jaký systém využije. Existují eh, národní eh, autoregulační eh, asociace v oblasti reklamy. Nicméně význam národních autoregulačních orgánů prostě oni mají v každé členské zemi jinou váhu. Je třeba poznamenat, že ne všechny etické kodexy autoregulace obsahují myšlenku eh, nekalých obchodních praktik. V některých členských zemích jsou tyto autoregulační, tato autoregulační pravidla zaměřena výhradně na etiku a e, správné chování, e, nezabývají se zavádějící reklamou a podobně. E, také například v Německu se toto vše zaměřuje zejména na vkusnost, etiku a slušnost. Poněkud širší je záběr v Irsku. Zde se řeší také problematika zavádějící reklamy, ovšem i toto má své hranice. Například eh, třeba ve Velké Británii se neřeší problematika eh, reklamy na vlastních firmních eh, webových stránkách. Objevily se už konkrétní iniciativy autoregulačních orgánů. V roce 2008 eh, Evropská aliance pro eh, internetovou reklamu eh, vydala jakýsi zborník pravidel, ve kterých se definují jednotlivé pojmy, například digitální marketingová komunikace eh, s ohledem na autoregulaci. Aby se situace zlepšila, eh, tedy zejména spolupráce mezi autoregulačními orgány a státními orgány, je třeba eh, ještě lecos vykonat. Dá se říci, že tento dvoukolejný systém bude vyžadovat eh, eh, shodu na určitých etických kodexech, eh, které budou považovány za minimum. A to potom umožní, aby si spotřebitelé a konkurenti lépe orientovali v tom, co je a co není zavádějící. tady je, to je vlastně bod, kde může začít ten normální autoregulační proces. Eh, umožnilo by to nezávislé fungování autoregulace bez ovlivňování ze strany členských států. Pokud by to ovšem nevedlo eh, k příslušné kooperaci, pak by autoregulační orgán se mohl obrátit na eh, státní orgány, které eh, mají vynucovací pravomoci. Eh, zdá se, že na evropské úrovni existují také autoregulační orgány, které jsou schopny účinně řešit také přeshraniční případy. Zdá se, že ten systém už do značné míry existuje a nejenom v oblasti, které řeší UCPD, ale eh, spíše jde o systém založený na vzájemném porozumění spíš než na formální dohoda. Důležité je, aby zde vždy byla možnost obrátit se vždy na exekutivní orgány. Problém je ovšem eh, s nečestnými obchodníky, kteří pravděpodobně nebudou ochotni přijímat, nechat se omezovat jakýmikoliv etickými kodexy. Čili tady je skutečně nutno mít možnost sáhnout k sankcím. Autoregulační kodexy nicméně mohou sjednotit přístup v boji proti ne legálnímu a nekalému eh, inzerování na internetu. Tím by se mohlo podařit eh, trváním na splnění těchto, eh, mm, těchto kodexů omezit rozsah nekalé inzerce. Děkuji. Děkuji vám za nesmírně ucelenou a podnětnou zprávu která obsahuje důležitá zjištění. A to nejen v kontextu zprávy pana Žována, ale také v kontextu směrnice pro práva spotřebitelů, kde rovněž řešíme otázku harmonizací. A myslím, že tady jste se dotkla některých problémů, také otázky rozsahu působnosti a průřezu vztahů mezi podniky B2B nebo eh, mezi podniky a spotřebiteli. Kdy někde jsou striktnější pravidla pro vztahy B2B. Myslím, že tady dostáváme skutečné podněty pro eh, nadcházející debatu, takže je to studie, která přichází skutečně v pravý čas. A teď bych chtěl vyzvat kolegy, aby se vyjádřili. Chtějí se nějaký vaši spolupracovníci ještě vyjádřit, nebo může, můžeme rovnou dávat prostor k otázkám? Otázky. Dobrá. A pak dostanete ještě možnost na konci. Takže já bych teď rád dal panu zpravodaji příležitost se vyjádřit. On jistě možná bude mít nějaké další připomínky a pak kdokoliv z dalších, kdokoliv z vás bude chtít položit otázku. Takže nejprve pan Žuván, paní Riller jakožto stínová zpravodajka, paní Styler a kdokoliv další, kdo by chtěl. Takže nejprve pan Žuván. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte mi v první řadě poděkovat za kvalitu práce, eh, příprav, přípravného materiálu. Jedná se o komplexní téma. Já se chci zaměřit na tři základní body a otázky. První se týká té samoregulace. Vy říkáte, že to je něco, co funguje ve všech členských státech. Ovšem, na základě dokumentů, které mám k dispozici a možná nejsou správné, tak v některých členských státech zatím ještě neexistuje taková možnost. Kypr, Malta, Estonsko, Eh, Lotyšsko, v Dánsku se teprve zavádí tak podobná organizace. Mě by tudíž zajímalo, jaká je realita, protože vy říkáte, že všechny státy mají takovéto samoregulační organizace. Eh, pak další otázka se týká vztahů nikoliv mezi spotřebiteli, a podniky, ale spíš C tu C, to znamená spotřebitele a spotřebitele. My jsme svědky obrovského zvýšení objemu diskuzí na všechna témata na internetu. A společnosti jsou vystaveny otázkám šíření se různých neověřených zpráv. Třeba firma Perie. To je ta slavná perlivá voda, která musela odvolat, stáhnout eh, stovky tisíc lahví produktů a klesly její akcie na burze na základě pouhé nepotvrzené fámy. Všechno se to pak ukázalo být nepodložené. Ale bylo to něco, co firmu poškodilo. Tudíž se nabízí otázka jednak skryté reklamy, ale dotýká se to také otázky nové definice reklamy. Když třeba řeknu, že zítra eh, půjdu do nějaké vaší restaurace, bude to hrozné, nebude mi to, eh, nebude mi to chutnat a tohle řeknu celému okruhu svých známých, tak je to jakási protireklama, antireklama. Jenže může to být také něco, co pak poškozuje, co škodí vnitřnímu trhu. Mě by zajímalo, jak se na to díváte. A pak, pokud jde o unfair commercial practices, to znamená ty nekalé obchodní postupy, tak tam je vztah se státem. To znamená, když já vznesu stížnost proti nějakému prodejci, který eh, má eh, sídlo v jiném státu, je to vlast strašně složité protože ta stížnost se bude nejprve řešit u nás na národní úrovni, pak se to zvrch předá administrativnímu orgánu jiného členského státu, v němž je usazena tato osoba, která mi to prodala. A víte, že to nefunguje moc dobře, jsou sice pravidla mm, správní spolupráce, je to, to nařízení 2004-2006, ale vnitřní trh tady není příliš soudržný, pokud jde o předkládání stížností. Čili toto jsou tři základní otázky, které bych rád položil. Dobrá, já vám děkuji. A paní Rille. Nebo paní Turnen. A pak paní Styler. A paní Krocevel také. Ano. Děkuji vám za prezentaci. Ještě jsem si to podrobně nepřečetla, ale zdá se mi, velice užitečné, protože já také se zabývám směrnicí pro práva spotřebitelů. Vidím tady mnoho přesahů. Jenom jedna otázka. Je to stránka 13, plná harmonizace, úplná harmonizace. Já jsem se dověděla, že ten seznam, ten blacklist, vyvolal určité problémy. Já mám aspoň jeden příklad z mé vlastní země. Po několik let jsme měli zákaz těch slevových kuponů. Všechny politické strany se dohodly na tom, že to nechceme, že to působí jenom zmatek a ve prospěch našich spotřebitelů se toho chceme zbavit. Nebyla ohledně toho žádná neschoda, bylo to jasné, ale pokud je o ten blacklist, o tu černou listinu, tak tady je rozpor, protože my tento zákaz jaksi nemůžeme ponechat v platnosti. Já nevím, jestli eh, jste ochoten se takto zabývat takovými národními příklady, ale každopádně vám děkuji. Děkuji vám. Paní Stajle. Um, thank you, Mr. Chairman, and thank you for your děkuji vám, děkuji za prezentaci. To ukazuje, jaké máme rozdíly mezi členskými státy třeba naši skočtí voliči, kdyby neměli slové jako kupony, tak by je to velmi rozčílilo. Nikdo by si nedovolil říct, že bychom je měli zrušit. Ale co by mě zajímalo, to je ten aspekt vztahu b to b B2B. Tam byl ta, ten problém těch city guides. Vyřešilo by to problém prodeje těchto, eh, těchto takzvaných eh, city guys, těchto seznamů firm mezi, mezi jednotlivými podniky? Pak tu máme další záležitost, otázku jako eBay, kde skutečně lidé občas koupí něco jiného, než co si mysleli, že kupují. Každopádně děkuji za prezentaci, která nám dá mnohé podněty k zamyšlení. Ano, já vám děkuji, paní Stále. Pokud si dobře vzpomínám, z diskuzí o ne, eh, směrnici o nekalých komerčních praktikách, tak my jsme tehdy měli za to, že nechceme ten návrh příliš komplikovat, nechceme, aby představoval velkou zátěž pro podniky, ale rakouské orgány teď přesně tohle dělají. Možná, že mám pocit, že není potřeba se chránit před příliš nadšenými regulátory. Paní Krojcevel, Šváb a pak uh, vyslechneme odpovědi. Děkuji. Všichni, kdo mají děti, mají nějaké zkušenosti eh, v, v samoobsluze s dětmi, aby jsme nemuseli kupovat tu pastu s Mickey Mousem nebo konflikty se Star Wars a podobně, kdy se musíme pak rozhodovat mezi tím, jestli se budeme hádat, anebo jestli prostě koupíme tenhle ten výrobek jenom kvůli, proto, abychom měli klid, tak koupíme ten výrobek, který na sobě má něco takového. A já si myslím, že zejména pro, se musíme zaměřit na spotřebitele, kteří jsou nejsnadněji manipulovatelní, a to jsou děti. A zajímaly by mě názory našich expertů a a e, chtěla bych využít vaší přítomnosti. Pan Šváb. Ano, tato studie je také velice zajímavá. Já mám dotaz k implementaci, neboť základní problém v oblasti minimální harmonizace existuje, to je jasné, ale je tady otázka, tady bylo srovnání s Velkou Británií, kde to bylo implementováno jako nařízení a potom srovnání s Německem a Rakouskem, kde se toto dostalo do obchodního práva a já tady nevím, proč toto je v Německu a v Rakousku negativnější pro spotřebitele. Mě by zajímalo, abyste mi vysvětlila, jak je možné, že tedy transpozice z vašeho pohledu ve Spojeném království vypadá lépe ve prospěch spotřebitelů. Chce hovořit ještě někdo další? Pan Traskovský? One very brief question on... Velice stračná otázka týkající se zmatku eh, na internetu mezi obchodníky a podniky. Eh, já nevím, co může být zavádějící pro spotřebitele víc. Jestliže například eh, je tady společnost, která se vytváří prostě zdání, že se jedná o skvělý obchod, ale nejed, není to tak. Vlastně tady máme eh, tu situaci, že podniky se skrývají za obchodníky a naopak. A než vyzvu naše experty, k odpovědi, tak já bych tady chtěl vy, přivítat další lidi. Například tady máme pana Montyho z komise, a já ho také vyzývám, aby, udělal, aby se také vyjádřil k naší diskuzi a máme tady dis, delegaci CMP e z Francie a také někteří z nich možná pracují přímo na implementaci této směrnice, takže vás srdečně vítám v našem výboru. A nyní s radostí předám slovo expertům. Nevím, kdo chce hovořit jako první. Pan profesor možná začne, paní profesorka možná začne a potom další. Děkuji vám za vaše otázky. Já bych chtěla vyjasnit jednu věc. Začnu s předposlední otázkou. Jedná se o půplnou harmonizaci a ne o minimální harmonizaci ve srovnání s jinými směrnicemi. Já jsem neřekla, že britská transpozice směrnice je lepší než německá či rakouská. Je to pouze něco jiného, je to jiná, harmon, je to jiná transpozice, jestliže to začleníte či zaprazujete do vlastního práva. To znamená, že po tom jsou občané a podniky v jiné situaci, ale nedá se říci, že jedna možnost je lepší než druhá. Abych se vrátila k první otázce, ta se týká autoregulace. Podle zastřešující evropské organizace existují takovéto autonomní organizace ve všech členských státech, ale já jsem nekontaktovala všechny členské státy a proto přiznávám, že nevím, jak dobře to funguje na Maltě, Estonsku nebo v Dánsku. Ale čím rozvinutější jsou právní předpisy v této oblasti, v příslušné oblasti, tak o to menší je prostor pro autonomní organizace. Proto eh, britské oblasti je tento dopad daleko větší. já také mohu hovořit nizozemsky, právě slyším, takže toto, tuto možnost využiji. Chci se vyjádřit druhé otázce. Žuvána. A to byla otázka Perieru. A to se týká také nekolých, ob, nekalých obchodních praktik. My máme Evropský soud pro lidská práva který již reagoval a sice na základě článku 10 smlouvy pro lidská, charty pro lidská práva, kde je možné také negativně hovořit o podnicích a já si myslím, že tady máme tedy již stanovený rámec. pravidla, která máme týkající se poškozujících výroků, tato pravy odpovědi nemůžeme dát také ve směrnici o nekalé reklamě. Takže proto doporučuji, aby tato problematika se řešila na pozadí přijetí eh, předpisů a ustanovení týkajících se volného, týkající se svobody slova. Potom ještě ke třetí otázce. chci se vrátit k nařízení 24 a 28. Je třeba také vzít potaz, že spolupráce se týká především spolupráce agentur, které prosazují právo. A podle studie Evropské komise toto funguje velice dobře, dochází nadále k jistým spožděním a také je drahé přeshraniční prosazování práva, takže to ještě se může zlepšit. Jestliže prosazování směrnice nefunguje dobře, tak se to musí řešit. Vy jste nyní v minulém bodu hovořili také o prosazování práv cestujících a tady je to stejná věc. Jestliže se neprosazují předpisy, tak nám to moc nepomůže, abych se dostala k další otázce úplné harmonizace a potom také to, že černý seznam nefunguje úplně nejlépe. Cílem černého seznamu je, aby e, národní soudy měli určité vodítko a věděli, co znamená nekalá reklama, ale je třeba také prosadit a doprokázat určité e, odstavce z odst- odstavce eh, z přílohy 1. Tady se například hovoří o ochraně dětí a tady se mluví o tom, že reklama nesmí především být zaměřena na rodiče těchto dětí a potom také eh, je třeba stanovit, kdo je dítě. Zdali dítěti může být 7 let nebo 12 let takže tady se vyžaduje ještě další interpretace a právě proto černý seznam nefunguje tak dobře, jak jsme si představovali. Pokud se týče úplné harmonizace, tak tady se hovořilo o slevových kuponech v Dánsku. Podobné případy byly také v Belgii a v Německu a již byla vydána předběžná rozhodnutí soudu a tady nám toto ukazuje, že úplná harmonizace překračuje národní právo a sice ve větší míře, než národní státy očekávaly a pravděpodobně budou vydána další takováto rozhodnutí. A pokud se týče City Guides, bohužel vypadl mikrofon. Na to odpoví kolega. Praxis praxe společností, které vydávají takzvané city guides. Před 1,5 lety jsme v parlamentu již obhajovali zprávu, která doporučovala, aby i v jiných směrnicích, i ve směrnici o zcestné zavádějící reklamě bylo zavedeno něco, co je také ve směrnici o nekalé obchodní činnosti. To znamená, že určité praktiky mezi B2B byly prohlášeny za uh, nevhodné. To je například zasílání účtů faktur, které nejsou fakturami, což dělají především malé podniky v Evropě a jsou tímto dotčeny. Takže by bylo velice dobré, kdyby naše minulé návrhy jste ještě jednou zvážili. I think the two remaining... Já myslím, že všechny zbývající otázky se týkají dětí, ochrany dětí a postavení spotřebitelů třeba v případě eBay. To znamená, jak se to dá vztáhnout na lidi, eh, kteří prodávají na eBay. Pokud jde o děti, tak se chci vrátit k čísle 28, přílohy 21, kde eh, se říká, že jakákoliv eh, reklama, která směřuje na děti, které, aby přesvědčili své rodiče a něco si koupili, nebo aby někdo jiný něco koupil, že takováto reklama je, ne, eh, je nekalá a také je tady ustanovení o ochraně dětí, článek 5, 2b, který říká, že pokud je nějaká určitá, pokud je zaměření na určitou skupinu spotřebitelů, tak musíme zvážit, jestli je tato skupina uh, nějak mimořádná, například jestli jsou to velmi mladí spotřebitelé. Takže směrnice podporuje tu myšlenku, že existují některé skupiny, které si zastouží mimořádnou ochranu, ale samozřejmě, že e, ještě jde o to, aby to uplatnili i soudy. A pokud jde o lidé, kteří pro, prodávají zboží z druhé ruky nebo na eBay, je těžké rozhodnout, kde končí statut spotřebitele a kdy je z něj vlastně podnik. Když jsme prováděli interview, tak o Office for Fair Trading zmínila zejména prodej různých věcí na eBay. Jak řešit ten problém, jestli je to pořád spotřebitel nebo jestli už je to podnikatel. když je někdo takzvaný power seller na eBay v Německu, tak je považován za podnikatele, za business a asi by bylo dobré, kdyby existovaly nějaké pokyny, nějaké vodítko, kterým by se dalo lépe určit, dokdy někdo zůstává spotřebitelem a od kdy už začíná být podnikatelem. Ještě někdo? Některý z našich dalších expertů Možná bych mohl dát slovo panu Abamontimu, aby dostal příležitost zareagovat na některé tyto body, protože zajímavé je, že tam, kde jde o lživou reklamu, tak se to týká také implementace eh, a prosazování UCPD. Myslím, že máme v rukou zajímavý materiál, který ne všichni jsme stihli prostudovat. Každopádně mě zajímá vaše analýza ohledně uplatňování UCPD, což byl předmět studie našeho výboru v předchozím období. Takže Giuseppe, možná, že vaše poznámky by mohly být pro výbor velmi zajímavé. Děkuji. Já chci na úvod poděkovat tomuto výboru za to, že vypracoval, eh, zadal vypracování těchto dvou skvělých studií, které nám dávají velmi užitečné informace o některých nejrozšířenějších eh, nekalých reklamních praktikách online a obsahují také úvahy o rozsahu působnosti směrnice a dávají nám také celkový přehled o potenciálních problémech při vymáhání této legislativy v členských státech. Já jsem přesvědčen, že tyto studie jistě budou přínosné pro pana Žuvana při vypracovávání jeho zprávy o dopadu reklamy na chování spotřebitelů a zároveň budou jistě zohledněny námi při přípravě zprávy o uplatňování směrnice o nekalých e, reklamních praktikách, která se chystá na příští rok. Chci potrhnout dva body. Otázka nejistoty za prvé a otázka vymáhání za druhé. Ve stavu k otázkám donucování, tak směrnice plně harmonizuje ta motná ustanovení členských států o e, nekalých praktikách, aniž by zabíhala a aniž by narušovala systémy, které vymáhání práva, které existují v jednotlivých členských státech, protože pochopitelně právní tradice jednotlivých členských států se liší. Na straně jedné máme země jako Německo, ty představují menšinu, kde je priorita určitého systému postihu a pak je, jsou země jako Spojené království a Itali, Itálie, kde je eh, spíš jakýsi veřejný donucovací systém. A my jsme v našem vzdělení z loňského roku o prosazování AKI v oblasti ochrany spotřebitele jsme říkali, že účinné vymáhání spotřebitelského práva vyžaduje jakýsi optimální mix soukromého veřejného vymáhání s tím, že veřejné vymáhání musí samozřejmě být dominantní. My máme za to, že by bylo ideální, kdyby ty studie zohlednily zkušenosti zemí, které transponovaly směrnici včas, jako například Irsko a Itálie. A kde eh, veřejné orgány mají některé vynikající výsledky při donucování a mohou eh, tudíž již podat určité informace o zkušenosti ze strany eh, spotřebitelů. K právní jistotě či nejistotě. Jedná se o rámcovou směrnici, je to horizontální legislativní nástroj, který někdy obsahuje abstraktní koncepce, jako professional diligence, které vyžadují určité pokyny pro jejich pochopení. A zkušenosti komise jsou takové, že to již tak posiluje jistotu. Třeba máme eh, ten dokument, který komise vydala minulý rok, což je jakýsi implementační dokument, který bude aktualizován komisí průběžně. Odkazuji však také na právní základ, který jsme chtěli nastavit od listopadu letošního roku a který bude obsahovat určité srovnání vnitrostátního práva, případového práva. Bude to skompilováno. A ještě něco musíme mít na, na mysli. Postupně budou přibývat případy u Evropského soudního dvora, který již nyní je velmi důsledný, pokud jde o interpretaci směrnice, bude čím dál více na, případů i v jednotlivých státech a tím bude dále ještě posílena právní jistota tím, že začne vznikat určité eh, společné, určitá společná interpretace této směrnice. Jenom několik členských států ji transponovalo včas, většina ji transponovala pozdě, Některé členské státy měly opravdu velmi výrazné spoždění. A na závěr se chci zmínit o přeshraničním donocování. Máme mechanismus nařízení o vymáhání v oblasti spotřebitelského práva, kde se hovoří, kdo zodpovídá za tyto přeshraniční případy. Ta směrnice o nekalých obchodních postupech se týká určitých kolektivních zájmů spotřebitelů, ne jednotlivců. Ale co se stane, když dojde k nějaké, když nějaká praktika poškodí přeshraničně zájem spotřebitelů? Pokud ten orgán, eh, který zodpovídá nebo pod který spadají ti spotřebitelé, kteří tím byli postiženi. A pokud to vyvolalo určitou míru škody, pak tento orgán může požádat o jiný orgán, odpovídající orgán v členském státu, v němž je usazen ten obchodník. A pak tedy ta země, ten orgán té země původu toho obchodníka musí prošetřit tuto praktiku a v případě, že je nekalá, bude muset zajistit její ukončení. Ale opět se jedná o eh, ochranu kolektivního zájmu spotřebitelů. Děkuji. Good. Well, thank you very much Děkuji našim expertům a také děkuji panu Montimu a dalším já jsem chtěl vrátit slovo panu zpravodaji, tak aby vyslovil závěrečné slovo. Máme ještě chvilku času, možná, že ještě budou další otázky, ale nyní dávám slovo panu čovanovi, aby nás seznámil se svým dalším postupem. Bien, monsieur le président, suite à... Děkuji. Takže po našem dnešním zasedání i předchozích zasedání na výboru, tak z toho vyvozuji následující důsledky. Za prvé, pokud jde vztah mezi tedy reklamou a spotřebiteli, tak jsou tady dvě věci, které se musíme vyhnout. Jednak demonizace reklamy. Určitá karikaturizace. Tímto směrem se nesmíme vydat. Další extrém je naivita a říkat si, že všechno prostě je růžové. Reklama je nezbytná. Je nezbytná jako něco, eh, jako určitý olej, který promazává ta kola ekonomiky, ale samozřejmě za podmínky, že je důvěryhodná a transparentní. Ovšem, v případě zprávy z vlastní iniciativy, jak jsme o tom říkali, jsme omezeni jak časem, tak místem. Je, máme malé, mal, k dispozici jenom malý prostor. Takže dopad reklamy na chování spotřebitelů na třech, čtyřech stránkách, to je úkol, který vyžaduje, abychom si, eh, abychom činili určité volby. Za prvé, vícekrát bylo řečeno, že musíme se zabývat ochranou nejzranitelnějších obyvatel, nejzranitelnějších spotřebitelů. To platí i v jiných oblastech, stejně tak i v této. Za druhé, a to mi přijde, že je nesmírně důležité, technologie se vyvíjí strašně rychle a s tím se rychle vyvíjí i e, různé způsoby reklamy. Ta otázka to, jak se mění pojetí soukromí, nyní umožňuje, že některá reklama se obrací přímo na nás, že prostě si někdo čte naše e-maily a na základě toho pak vytváří cílenou reklamu. Vytváří, vytváří se různé sociální sítě a to dává prostor eh, k reklamě, která je jiná než reklama tradiční, na kterou jsme byli zvyklí. Takže to je další důležitá kapitola, důležitá oblast, na kterou se chceme zaměřit. A čím více začíná být reklama sofistikovaná, inteligentní, využívá techniky, které jsou svým způsobem intruzivní, ale disk, zároveň diskrétním způsobem, o to více musí eh, být spotřebitel informovaný. Takže třetí kapitola by se týkala určitého vzdělávání, informování spotřebitele v nejširším slova smyslu. A jak řekla komise, musí to samozřejmě probíhat na základě posouzení nekalých obchodních praktik a té příslušné směrnice. Z toho musíme vyvodit všechny potřebné důsledky a to mimo jiné i díky vaší práci, díky vašim studiím. Teď pokud jde o harmonogram, tak prezentace zprávy ve výboru 13. září, jestli souhlasíte, a deadline pro pozměňovací návrh, návrhy na začátku října. Já to mám napsáno 5. A mohli bychom předpokládat hlasování v IMKU někdy na konci 26. a 27. října. A to, myslím, odpovídá tomu, abychom to nechali ještě náležitým způsobem dozrát. Každopádně děkuji. Děkuji vám. A těšíme se na to. Myslím si, že tento harmonogram nám zabezpečí dostatek času na zpracování důležité zprávy a studie nám dali také dostatek informací, které nám pomohou nejenom se zprávou, ale také eh, nám pomohou ve oblasti harmonizace spotřebitelských práv. A bylo také dobré, že pan Monti nám připomněl, že v příštím roce se bude konat revize nekalých postupů a také do této této záležitosti se v příštím roce zapojíme. Takže i tyto dokumenty budou součástí celého procesu. Opět děkuji našim expertům za jejich práci a jsem přesvědčen, že je zase jednou pozveme v následující době do našeho výboru. A nyní bych chtěl ukončit tuto schůzi Schůze bude pokračovat v 15 hodin a já bych vám chtěl připomenout, že už nebudeme zasedat v této místnosti, budeme zasedat 3G2 v Alterio Spinery. Prosím, nezanechte tady žádné dokumenty. Ve tři hodiny budeme pokračovat v diskusi o evropské standardizaci a potom potom ve tři čtvrtě na čtyři nás seznámí pan eh, Pancery se stokholmským programem a hodlám, že skončíme v půl páté. Těším se na vás odpoledne.